Protokół z posiedzenia z dnia 16. Zápis ze zasedání 16. července je k dispozici. Tento dokument máte. Má někdo nějaké připomínky k tomuto zápisu? Nikoho nevidím. Zápis je proto přijat. Evropská lidová strana mi oznámila, omlouvám se. Belgické orgány mi oznámily, že Jean-Claude Marco byl jmenován do funkce, která je neslučitelná s funkcí europoslance podle článku 7